Vážení pánové, zahajuji přerušené zasedání našeho výboru. Jako první se někdo hlásí k pořadu jednání. Pan Epping, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád obrátil vaši pozornost na případ korupce v České republice, kde pan David Rád, eh, který je hejtmanem středočeského kraje, eh, byl Eh, byl zatčen, byl také eh, kdysi ministrem zahra- eh, zdravotnictví, byl zatčen, protože byl přistižen u přijímání úplatku ve výši 7 milionů korun a to ještě s dalšími několika komplicemi. Jedná se o peníze, které vlastně měly co dočení i se evropskými fondy a podle různých informovaných zdrojů a se tady jedná ještě o nějakých 30 milionů korun, eh, jednoho, více jak jednoho milionu R, které byly nalezeny v podlaze jeho vily. Je to případ hodně sledovaný v České republice a protože se jedná o evropské peníze z evropského rozpočtu, tak bych vás chtěl požádat, abyste E, požádal Evropskou komisi, abychom byli průběžně informováni o tom, co se děje a dostali zprávu na příštím zasedání našeho výboru, abychom věděli, jak se věci mají. My v našem výboru jsme lidé, kteří musí často odpovídat na obdobné otázky, takže toto je faktická otázka, věcná otázka a je to také na, otáz, je to také na pořadu jednání, e, příš, e, teda, chtěl bych, aby to bylo na pořadu jednání příští rady. Děkuji vám, pane kolego. Vy jste zaměřil eh, pozornost na zprávy tisku. Vidím, že se někdo hlásí o slovo, ale máme naplněný program, takže prosím, buďte struční. Takže paní Brzo Bohatá, prosím, máte slovo. Já jsem jenom chtěla tady stručně reagovat. Eh, v současné době eh, poslanec Českého parlamentu, pan Rád, bývalý to hejtman středočeského kraje, Eh, je ve vazbě, byl obviněn z přijetí úplatku, ale myslím si, že také je to hodně mediální kauza, protože v okamžiku, kdy jaksi poslanec je zatčen, tak jistě chápete, že média eh, to i svým způsobem zveličují. Eh, příští týden bude jedna Česká poslanecká sněmovna o jeho vydání k trestnímu stíhání a předpokládá se, že bude vydán. Takže zatím bych z toho to příliš nedramatizovala, je to standardní kriminální čin, který se běžně vyšetřuje. Prosím, kolega Pípe. Pane předsedo, já bych požádal, abychom o tom hlasovali teď hned, protože je to eh, závažné. Eh, všechny tyto důležité věci musíme eh, prodiskutovat. Měli bychom hlasovat, máme toho hodně na pořadu jednání. Ano, já jsem chtěl navrhnout obdobný postup hlasování, ale samozřejmě Eh, můžeme se také ještě eh, zastavit u toho českého případu. Prosím, pane kolego. Já nechci zdržovat tento postup, nechci také eh, zaujímat stanovisko k českému případu, ale měl bych obecnou poznámku. My jsme spíše informál, informálně diskutovali o tom, zda Eh, návrhy kolegy Pipra k stanovisku pana Vorena jsou skutečně všechny vhodné pro to, abychom o nich hlasovali ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já beru na vědomí, že předsedkyně výboru pro regionální politiku paní Hübnerová se rovněž domnívá, že ne všechny návrhy kolegy Pípra mají takovou kvalitu, že by náležely ke stanovisku výboru KONT. Já bych rád upozornil na dvě věci. Za prvé, každý poslanec má právo všude podávat pozměňovací návrhy. A to také vidíme ze zprávy pana Marinesku, že se tam hlásí s pozměňovacími návrhy kolegové, které jsme, myslím, na našem výboru ještě nikdy nemohli přivítat. Nicméně to je jejich dobré právo a nikdo jim ho neber. Ale Otázka zní, zda každý pozměňovací návrh ze své podstaty podle svého obsahu náleží k určité zprávě. Někde můžeme říct, že tomu tak není, někde, že tomu tak jasně je a pak může existovat určitá šedá zóna. A mně jde o to posvítit si na tu šedou zónu. Já zde nechci natahovat postup, nechci také eh, aby se o tom rozhodovalo nyní, ale chci na naší frakci říci, že to, co nám poslala dnes paní Hübnerová, tak její názor plně sdílíme a my se k tomu vrátíme a projednáme to v rámci koordinátoru. Musíme najít takový postup, aby se výbor kont zabíral těmi věcmi, které mu přísluší a které spadají do jeho kompetence. Takže jsem to chtěl říci a chtěl bych vás požádat, dámy a pánové, abyste to zvážili a náležitě se chovali během hlasování. Ano, děkuji, takže máme zde dvě věci, nerad bych je směšoval. Za prvé, pro kolegu Epinka. Slibuji vám, že se podíváme na skutkovou podstatu a myslím, že to takto může stačit. A nyní se můžeme dostat eh, k našemu pořadu jednání, který se týká hlasování. A jsem jako předseda vám rozeslal eh, dopis předsedkyně výboru Regi paní Hybnerové, která vyjádřila určitou obavu, že některé pozměňovací návrhy, o kterých se bude hlasovat zde, možná nespadají úplně do kompetence výboru kont. Rád bych v této souvislosti upozornil na následující. Včera na výboru a na setkání koordinátorů jsme opakovaně diskutovali o tom, zda i další výbory, například i výbor REGI, nezasahují do našich kompetencí, například u zvláštní zprávy o podpoře malých a středních podniků. A dospěli jsme k závěru, a byl jsem také vyzván, jako, abych jako předseda výboru zastupoval vůči výboru REGI naše zájmy. Za druhé se domnívám, že výbor KONT plným právem a s plným sebevědomím všude tam, kde jsou dotčené finanční zájmy EU, může a má eh, vyjádřit svůj názor. A já bych za to také bojoval, protože zde v parlamentu je taková tendence, že my jako výbor KON jsme redukováni na jakousi kontrolu ex post, ale to neodpovídá našim úkolům a našemu sebevědomí a neměli bychom se zbytečně umenšovat. Já ale konstatuji na základě zkušeností z konference předsedů, že zde takovéto tendence zde jsou. My jsme to v minulosti nevyhrocovali ani v souvislosti s článkem 50 a 51, ale my bychom měli detailně procházet jednotlivé pozměňovací návrhy a zkoumat, zda mají či nemají finanční dopad. Ale i například své přechodové regiony, to má finanční dopady a nebo aplikace čerpání prostředků. To vše souvisí s tím, co zde diskutujeme. Uvedu jenom několik příkladů, například pozměňovací návrh 35. Když jsme jej prohlíželi, tak předsednictvo výboru ne, vidělo, že by pozměňovací návrhy, o kterých hovoříte vy, pane Gajere, by očividně nespadaly pod kompetence výboru, ale jedná se zde spíše o otázku politickou. A proto jsme toho názoru, že by se o nich mělo hlasovat zde. Z hlediska postupu bychom tedy buď měli začít diskutovat o tom, o kterých eh, pozměňovacích návrzích budeme hlasovat nebo ne podle jednacího řádu, ale já navrhuji, že ty pozměňovací návrhy, které spíše spadají do naší kompetence, a nebo zde aspoň panuje určité politické hodnocení, že o nich budeme hlasovat a prostě politická většina sdělí náš názor tomu příslušnému výboru REGI, který potom může nakládat s naším názorem náležitě v, pa, v parlamentním postupu. Já zde nevidím jakékoliv pochybnění toho, že Regi by byl příslušným výborem. Výbor eh, Regi má to hlavní slovo, týká se to jeho zprávy. To je můj názor, ale chcete se k tomu vyjádřit, pan kolega Píber? No já nechci diskutovat, já chci jenom říci panu kolegu Gajerovi, že eh, plně chápu jeho názor že u některých pozdějovacích návrhů jsem si sám také nebyl úplně jist, že to zkoumal výbor sekretariátu. A pane kolego, kvůli spravedlnosti a férovosti, my jsme minulý týden navrhli panu Boganovi, který je zpravodajem, tak jsme ho kontaktovali a nabídli mu aby vyfiltroval ty kritické otázky, že bychom to spolu bilaterálně probrali. My jsme byli ochotní něco stáhnout, a pak přišla velmi lapidární odpovědět, že ani jediný eh, z těch pozněvacích návrhů, mých pozněvacích návrhů neodpovídá eh, kompetenci výboru kont, ale s takovou odpovědí já se smířit prostě nemůžu. Dobře, už se někdo další nehlásí, takže můžeme přejít k hlasování jako první. Zde máme bod 12, to je zpráva Vogan a zahajuji hlasování. Článek 2. Pozměňovací návrh 32. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prosím, zkontrolujeme elektronicky. 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. er hat keine fünf Stimmen. Okay. Ja, ja. Äh, es ist, äh, äh, ich war etwas zu schnell. Možná, že jsem byl příliš rychlý. Hlasovali jste? Ano, v pořádku. Takže 15 ku 11, žádné zrušení, takže přijato 33. Kdo je pro, prosím o zvednutí ruku, ruky, kdo je pro, kdo se zdržel, většinově přijato, Pozměňovací návrh 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, většinově přijato. Pozměňovací návrh 36, pardon, promiňte, 35, kdo je pro pozměňovací návrh 35, proti, zdržení, přijato. 36, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, takže 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Prosím, zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Abgestimmt, dann ist die Abstimmung geschlossen. Takže všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato.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 Končím hlasování. Takže to bylo jasné. Přijato. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. 41, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 42, pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 43, pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 43 si musíme elektronicky ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Z SND hlasoval jeden navíc. Takže v elektronickém systému se to ukázalo, že tam hlasoval jeden navíc. Takže nyní v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržení? Prosím, prověříme elektronicky 44. Zahajují hlasování. Hlasovali všichni? Teď zase je o jednoho poslance méně. Končím elektronické hlasování. Takže rovnost hlasů zamítnuto. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 46. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47. Pro, proti, zdržel se, většinově zamítnuto. 48. Pro, proti, Prosím, ověříme elektronicky pozměňovací návrh 48. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Teď zase OSND hlasovali jeden navíc. Je tam o jednoho více, je mi líto. A teď zase o dva méně. Může si to eh, vyjasnit, SED, kdo má právo hlasovat? Ano? Já jsem vytáhl hlasovací lístek. Ověřte si to ještě jednou, prosím vás. V pořádku? Je to teď v pořádku? Chcete ještě hlasovat, pane Kalfin? Končím hlasování. Přijato. 16 ku 10, 2 se zdrželi. Dostáváme se k pozměňovací návrhu 21. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To musíme také prověřit elektronicky 21. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Přecházíme k 49. Pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 50. Pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. 51. Pro, proti, není to jasné, ověříme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování o pozměňovací návrhu 51. Končím hlasování. Přijato. 52 pro, proti, kdo se zdržel, také to nebylo jasné. Ověříme opět elektronicky 52. zahajují elektronické hlasování. Doufám, že hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 53 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 54 pro, proti, kdo se zdržel, prosím, ověříme elektronicky 54. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 55. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 56. 57. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, prosím, ověříme elektronicky 56 a 57. Zahajuji hlasování 56, 57. Hlasovali všichni? Končím elektronické hlasování. Zamítnuto. dvacítka odpadá. Pozměňovací návrh 1 byl stažen a nyní pozměňovací návrh 58. Odpadá v případě, že... Takže 58. ještě hlasujeme pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, kdo se zdržel? Přijato. Trojka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Čtyřka pro, proti. Kdo se zdržel? Přijato. 59 pro, proti. Zdržel se. Je to těsné, prosím, elektronicky ověříme 59. Otvírám hlasování. Končím. Všichni hlasovali, tak končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 60. Pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 26. Pro, proti, zdržel se, přijato. 61. Pro, proti, zdržel se, přijato. 62. Pro, proti, zdržel se, také přijato. 63 pro, proti, zdržel se, přijato. 64 pro, proti, zdržel se. Prosím, elektronicky ověříme pozměňovací návrh 64. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali? Končím elektronické hlasování. Zamítnuto. 65 pro, proti, zdržel se přijato 66 pro, proti, zdržel se přijato 67 pro, proti, zdržel se přijato 68 pro, proti, zdržel se přijato 69 pro, proti, zdržel se, také přijato 70 pro, proti, zdržel se, přijato 71 pro, proti, zdržel se, přijato 72 pro, proti, zdržel se, přijato 73 pro? Proti? Není to jasné. Prosím, ověříme elektronicky pozměňovací návrh 73. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Přijato. 74 pro, proti, zdržel se, přijato. 75 pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržení, přijato. 76 pro, proti, kdo se zdržel, není to jasné, ověříme elektronicky 76. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 77. Pro, proti, zdržel se, přijato. 23 a 24 a 25. Ne, musíme hlasovat odděleně. Takže 23. Pro, proti, zdržel se, přijato. 24. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 25 pro, proti, zdržel se, přijato 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, přijato 79 pro, proti, zdržel se, přijato Pětka byla stažena, šestka rovněž. Pokračujeme eh, pozměňovacím návrhem 80 pro, proti, Zdržel se? Prosím, ověříme elektronicky pozměňovací návrh 80. Zahajuji elektronické hlasování. Všichni kolegové a kolegyně hlasovali. Končím tedy hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 7. Pro, proti, zdržel se, přijato. 81 pro, proti, kdo se zdržel, musíme ověřit. Ověřujeme elektronicky pozměňovací návrh 81. Končím hlasování o pozměňovacím návrhu 81. Bylo přijato. Osmička a devítka byly staženy. Dostáváme se k pozměňovací návrhu 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Desítka. Pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Jedenáct. Pro? proti, zdržel se, přijato. 83, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 12, pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 stažena, 84 pro, proti, zdržel se, Prosím, ověříme elektronicky pozměňovací návrh číslo 84. Končím hlasování. Přijato 85 pro, proti, zdržel se, přijato 28 pro, proti, zdržel se, přijato 29 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, držel se, přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Třicítka pro, proti, zdržel se, přijato. 31 pro, proti, zdržel se, přijato. Takže budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni kolegové a kolegyně. Končím elektronické hlasování. 17 ku 11. Srdečně blahopřeji zpravodaji. Přeje si promluvit? Není tomu tak. Můžeme pokračovat v hlasování a jako další přejdeme ke zprávě kolegy Jence Gajera a zahajujeme hlasování. Článek 5, pozměňovací návrh 6. Zpráva Gajer. Program pro sociální změny a inovace. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Prosíme, elektronická kontrola, pozměňovací návrh 6, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni kolegové a všechny kolegyně. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozně... Eh, kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se. Takže to bylo většinově přijato. Sedmička padá, dvacítka rovněž, takže pozměňovací návrh 8, kdo je pro, ať prosím zvedne ruku. Kdo je proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se. To nebylo úplně jasné, takže elektronická kontrola pozměňovací návrhu 12, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Ano, bylo to těsné, 13 pro 12 proti, takže přijato. Byl to pozměňovací návrh 12. 21 padá, 22 rovněž, takže pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato většinově 14, kdo je pro, ať prosím zvedne ruku proti, zdrželi se. Tak to je dost nepřehledné, takže prosím 14 zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování o pozněvacím návrhu 14, hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15 padá, 16, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Prosíme o elektronickou kontrolu. 16. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A bylo to přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 17 padá, 2 padá, 18 padá, takže trojka, kdo je pro, trojku, ať zvedne ruku, kdo je proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Musíme to zkontrolovat elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Dostáváme se tedy k závěrečnému hlasování o stanovisku jako celku. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasujeme nyní. Hlasovali všichni. Ano, tak to bylo jasně přijato. Srdečně blaho přejeme Jensi Gajerovi, který byl navrhovatelem a dostáváme se k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. To je bod číslo 10, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Spravodajem je Jurgo Chacimarakakis. Zahajujeme hlasování o článku 7 odstavec 3 pozněvací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky. Elektronicky kontrolujeme pozměňovací návrh číslo 15. Končíme elektronickou kontrolu. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 3 padá. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Ať zvedne ruku. Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je e, eh, SAD žádá oddělené hlasování. Hlasuji o první části, kdo je pro první část, kdo je proti první části? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dostáváme se k pozměňovací návrhu 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1, ten padá. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, není to úplně jasné, takže elektronická kontrola o pozměňovacím návrhu číslo 2. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdroj se zdržel, přijato a tím se dostáváme k závěrečnému hlasování o celku, kdo je pro, ať eh, hlasuje elektronicky. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Gratulujeme navrhovateli, děkuji vám za toto hlasování a nyní se dostáváme ke právě o sociálním fondu Katalin Sorin Ivan. Můžeme začít hlasovat. Pozněvací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozněvací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka byla stažena. Pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7. Moment. Hlasuje se pouze, byla-li pětka zamítnutá, ale pětka byla přijata, takže oba návrhy padají. Nebo uvidíme. Tak, hlasujeme společně o návrhu 7 a 8. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10. Staženo. 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronický pozměňovací návrh 11. Končím elektronické hlasování a bylo to přijato. Je, e, potom jedenáctka a třináctka dohromady, říká pan předseda, kde pro, proti, zdrželi se. Musíme to zkontrolovat. Elektronicky jedenáctka a třináctka, kdo je pro. E, zahajuji hlasování elektronicky. Končím elektronické hlasování. Bylo to přijato. 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 15 a 16 hlasujeme společně, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 17 a 18, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A jednička, kdo je pro, proti, přijato. Takže hlasujeme celkově elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování a blahopřejeme navrhovateli a děkujeme také. Tím můžeme uzavřít tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu. To je rozpočet pro rok 2013, mandát pro trialog. Naším zpravodajem je Christopher Fielner. Máme zde jeden pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Takže to bylo takto přijato. A potom jak o celek elektronické hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Ano, takže uzavírám hlasování. A bylo to přijato, takže gratulujeme zpravodaji. Tím jsme to uzavřeli a dostáváme se ke zprávě o inovativních finančních nástrojích Iliana Ivanová. Zde máme pozměňovací návrh číslo jedna. Kdo je pro, zvedne ruku, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato 6. Pro? Proti? Zdrželi se přijato 7. Pro? Proti? Zamítnuto. 8, kdo je pro? Proti? S kontrolem elektronicky, zahuje elektronické hlasování. Hlasovali všichni? Jeli tomu tak, uzavírám hlasování. A bylo to jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti? kdo se zdržel, přijato. A potom hlasujeme o návrhu jako celku elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím elektronické hlasování. A byla zde jasný výsledek. Blahopřejeme zpravodajce Ilianě Ivanově. Děkuji vám, tím jsme na konci dnešního hlasování. Děkuji vám, že jste eh, postupovali tak disciplinovaně. Je za 10 minut 10, takže máme. Eh, jsme na tom dobře s časem a další bod našeho programu je delegace cesta výboru KONT do Španělska. Nebo jsem ještě někde poskočil? No, no, sorry. Yeah, yeah. Ja, ja. Die kont nach Spanien ist... Takže cesta výboru kont do Španělska, ale očividně jsem ještě něco přeskočil. Mhm. Ja, ja. Der spezielle Bericht über die... Äh... A sice zvláštní zprávu o rybolovu, o rybářském loďstvu, to je další bod. Takže, ale teď eh, briefing k přípravě cestě naší delegace do Španělska. Ono se to odehraje v zajímavé celopolitické situaci. Ve Španělské nová vláda, která výrazně usiluje o to, aby plnila eh, nezbytné požadavky na konsolidaci rozpočtu v rámci evropského semestru. Zároveň pohlížíme na využívání evropských prostředků v minulosti E, výbor opakovaně poukazoval na to, že si na to chce blíže podívat. Vznikl velice zajímavý program ve spolupráci s členy delegace, sekretariátu, španělské vlády i komise. A já bych tedy zahájil rozpravu k tomuto bodu našeho pořadu jednání. A delegaci vede Derek Vogan. Přeje si někdo z kolegyň či kolegů slovo a vyjádřit se k cestě do Španělska? Zdá se, že ne. A nebo ano, paní kolegyně a já, Sender. Ines, máte slovo. No, no, you, no, no, no, no. You want to take I said I didn't participate, so mm-hmm. I okay. cannot take the floor. no problem. Okay, Ines. Já jsem se neúčastnila, ale klidně můžete mluvit. Děkuji, eh, pane předsedo. Víte, já jsem chtěla vlastně položit spíš takový dotaz. Viděla jsem, že mezi kolegy, kteří eh, byl přítomný, pan Gariga, Eh, se tam objevuje, v jaké eh, v jakém, eh, jako, jako kdo, protože myslím, že by byli ještě další, kteří by se chtěli zúčastnit. A pan Gariga Poledo je uveden na seznamu. Takže já se ptám, jako v jaké funkci se zúčastnil nebo se chce zúčastnit pan Gariga Poledo. Mám totiž tři kolegy, z Valencie, kteří by se zúčastnit této delegace chtěli? To je moje první otázka. Za druhé, konstatuji, alespoň to je na programu, e, že jsou naplánovány schůzky s předsedy autonomních oblastí a také e, s lidmi, kteří jsou experty na využívání finančních prostředků. A ptám se, zdali i všechna tato setkání byla potvrzena. Rovněž bych chtěla říct našemu předsedovi, že je pravdou, že na federální úrovni, abych použila německého výrazu, je vláda nová, ale pak v některých některých eh, autonomních oblastech jsou také nové vlády, v jiných zůstaly vlády eh, beze změny, což je například eh, případ Valencie a to bude pro nás nepochybně zajímavější. Budeme moci tu situaci důkladně proskoumat. On totiž se tady objevuje pravidelně znovu a znovu určitý problém. Hovořím o tom slavném prohlášení příslušného ministra. On totiž tady existuje o vyklý problém koordinace činností a kroků mezi tou federální a nižší úrovni. Eh, <clears throat> rovněž je tady naplánovaná schůzka s představiteli agentura, eh, agentury Alicant a tady bych ráda věděla, co je E, cílem e, tohoto setkání e, účetní dvůr tedy vlastně vůbec nic Eh, ne, eh, jak si ne, nevyzdvihl za problém, takže já bych chtěla vidět, proč máme na odpoledne toto setkání naplánované. První otázka, to je něco, na co se dá snadno odpovědět. Členové delegace byly stanoveni a je ten seznam k dispozici. Máte také příslušné podklady. Derek Walken ve svém výboru také určil složení delegací, také vidíte kolegy z různých skupin. Já bohužel se mohu zúčastnit jenom 19. nemusím se vrátit rychle do Bruselu. Takže to je takové, že členové z příslušné země, která bude navštěvována, mají možnost zúčastnit se toho hlasování, pokud tedy někdo by se chtěl ještě přidat, eh, někdo z kolegů ze Španělska, je to možné, alespoň tak dalece jsem byl informován. Pokud jsem informován špatně, dejte zprávu sekretariátu, ale to je alespoň stav mých informací. Jiná otázka, pokud jde o agenturu v Alicante, tam nemohu dát odpověď. Já se pokusím tu otázku vyjasnit, nebo možná můžeš na to odpovědět ty? Můžete odpovědět na tuto otázku? Takže to byl požadavek dvou kolegů IPIC a ten Mašlenč. Tato agentura to je tedy, eh, ty chtěli navštívit to zařízení v Alicante, je to možné, pokud budeme na místě, abychom se na něco takového podívali. Pokud k tomu není žádná negativní připomínka, takže je to možná nejlepší praxe o, o dobré zprávy, dobrého vládnutí. Můžeme se podívat možná i nejenom na problémové věci, ale i na věci, které fungují dobře, když už budeme přímo na místě. Teď se hlásí dvě, dva poslanci, nejdříve kolega Gajer. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se zmínit o zmí- složení delegace, o kolegovi Kvílo. My jsme měli minulý rok nebo předminulý rok měli delegaci do území postiženého zemětřesením v Itálii. Tam byli tedy místní poslanci, kteří nepatřili k, výro, eh, k výboru ani jakožto plní členové nebo eh, zástupci mohli se toho programu zúčastnit. Tehdy jsme o tom diskutovali při zasedání koordinátoru a došli jsme k výsledku, že to nechceme takto dělat, protože výsledky potom by mohly být takové, že možná by to nebylo eh, ke spokojenosti regionálních úřadů a možná také regionální poslanci by byli potom vystaveni těm či o něm otázkám. Tento postup byl rozumný. Já jsem tedy eh, kolegům, kteří nepatří do výboru pro kontrolu rozpočtu, eh, takže jsem jim tedy eh, vzal tu odvahu a odkázal jsem je na politiku, kterou jsme použili v Umbrii, ale můžeme říci, že tedy jsme dospěli k výsledku v tom výboru, že to takto nebudeme dělat. A nyní tedy se musíme vrátit k otázce k společného postupu. V zásadě vzato Proti tomu kolegovi nemám žádné námitky. E, äh, Já si myslím, že je kompetentní a pokud tedy řekneme, že uděláme na tomto místě nějakou výjimku, tak bych řekl, že pokud jde o kolegy z mé, tedy politické rodiny, tak si myslím, že by se tam mohl ten kolega Poledo e, zúčastnit. Potom tedy buď to si řekneme, buď to je to omezeno jenom na členy a náhradníky tohoto výboru, a nebo to zrušíme toto rozhodnutí. Takže by mě zajímalo, kdo by se potom chtěl ještě zúčastnit. Možná, děkuji e, kolegovi Gajerovi. Pokud jde o praxi z minulosti, tak nejsem informován. Já jsem se teď orientoval podle formálních pravidel a pokud jsem informován, tak to nemůžeme tedy nikomu v podstatě zakázat, ale museli bychom to vést, o tom vést diskuzi v politických skupinách. A takto jsem také pochopil vaše přihlášení do diskuze. Kolegyně Gresle. No, kolega Gariga byl zatím náhradníkem a je třeba to vyjasnit se španělskou delegací, zda je nadále náhradníkem nebo ne. Proto jsem toto téma také nadhodila, protože donedávna byl náhradníkem. Takže jak je jasné, že dosud eh, byla praxe, že mohou jezdit jenom členové a náhradníci. Pokud se vrátí do výboru, tak bychom ho mohli vzít sebou, pokud se nevrátí, tak bychom ho sebou nevzali. Možná bychom se mohli dohodet, takto. A ještě nedávala jsem pozor, která agentura tam byla? OHIM? Ano, je to OHIM. E, to je ten úřad pro harmonizaci vnitřního trhu. A zástupci budou pozváni k diskusi. Chtěla bych říct si něco k OHIMu. OHIM nespadá pod e, naše absolutorium, protože nečerpá peníze z evropského rozpočtu. Ale Měli bychom se toho chopit, týká se to také absolutoria, že principiálně by měly absolutoria podléhat skutečně všechny agentury, ale to je právě téma, které je velice kompleto, komplikované ve vztahu s radou. A OHIM je agentura a pokud něco potřebujete, musíte ji navštívit. Oni mají nějakých 400 milionů eur k dispozici a Eh, vlastně čerpají peníze na základě známkového práva ze strany průmyslu a nikdo se k těm penězům nedostane, protože OHIM může s těmi penězi nakládat jenom na základě uvážení svých interních eh, eh, krémí. A mají tak už takovou téměř luxusní pobočku v Bruselu, takže pokud chcete vidět, jak vypadá blahobyt, tak skutečně jeďte navštívit Ohym. Já si myslím, že by bylo docela dobré se tam podívat, ale já bohužel teď nevím, jak to geograficky vypadá, jak je to daleko, ale Ohym, to je opravdu takový určitý trn v naší patě, Měli bychom si s Ohymem eh, promluvit, ale je třeba to také náležitě připravit. Děkuji. Dobře, takže otázka zda můžeme navštívit Ohym, to bylo vyřešeno, je to vzdáleno 160 kilometrů, ale máme nabitý program, takže to nestíháme, proto pozveme lidi z Ohymu, aby přijeli, takže je to, myslím, docela rozumné. Ale ještě se hlásí Ines Ayala Sender, takže prosím, máte slovo. Děkuji. Co se týče úlohy pana Garigy. On už není náhradníkem, takže pokud je pravidlo takové, jak připomněl pan Gajer, Pan Gariga je prostě společně s lidmi z Valencie, on nebude nikde cestovat, on už je na místě, to je jedna věc. A ještě k agentu že jak to paní Gresle velmi dobře ví, tak se ta agentura vlastně financuje sama sebe díky poskytnutým poplatkům za licence, takže tady eh, nepřicházejí do hry žádné peníze z evropského rozpočtu, ale my se nemáme eh, vydat eh, do té agentury. Ti lidé chtějí přijít za námi, chtějí s námi hovořit o tom větším počtu projektů, které, eh, což je věc, která vzbudila pozornost účetního dvora. Já si myslím, že to je dobrá věc, takové to schrnutí, analýzu prověření všech těch projektů naplánovat. Lidé s OIM do Valencie sami přijedou, aby se s námi námi setkali eh, během toho odpoledne a já jsem ještě byla názoru, že taková eh, vyšetřovací mise je něčím, eh, co bychom měli tomuto problému o čem bychom měli v této souvislosti uvažovat. Připadalo by logické eh, a zároveň eh, se mi zdá poměrně hospodárné eh, k tomu takto přistoupit a navštívit tedy Alicant, protože by to bylo možná velmi dobré, abychom svá jednání otevřeli i účasti místních našich kolegů, kteří jsou již ve Valencii. Děkuji. Nyní paní Gresle. Máme ještě jednu agenturu ve Španělsku v Sevilě. Jméno teď nevím. V Sevilě. na to si dobře vzpomínám, protože má asi 40 až 45 zaměstnanců a 70 nebo 79 dozorčí, členů dozorčích rad. Takže to je velice špatný příklad pro to, jak tedy vytvořit právní základ pro agenturu. Protože já si myslím, že Jednoduše tedy nevím, jak bychom to mohli časově rozdělit v tom programu, jak, bychom, jak to je našlapaný ten program, ale když jsem kon, členem, bych jela tedy do Španělska a když budeme mít čas, tak si myslím, že bychom měli i tu druhou agenturu pozvat, abychom se také zabývali touto agenturou. Ale to, eh, abychom se zabývali ohymem, to považuji za naléhavé. Děkuji, děkuji. Další dvě připomínky. Pokud tedy jsem informován, s prací ostatních výborů. Právní situace je taková, že kolegové a kolegyně, kteří nepatří do toho výboru, ale pocházejí z té příslušné země, se právně nahlíženo mohou zúčastnit. Takže tak to musíme chápat také návrh pany kolegy Gajera. Musíme to odpovídajícím způsobem také komunikovat. Eh, kolegyně Gresle řekla to, co se týkalo kolegy Gariegy za nutné. Tím si myslím, že jsme to uzavřeli a skupiny se se potom musí ve výboru dohodnout. Druhá otázka je otázka programu. Pokud to tedy mohu zhodnotit, tak je program opravdu naplněný a máme omezený čas, protože se potom vracíme téhož dne zpátky do Madridu. Teď nemohu říci, zda se nám podaří do toho zapracovat ještě eh, rozhovor s tou druhou agenturou. Takže já bych navrhoval, pokud to je vaším přáním, tak prosím sekretariát, aby tuto otázku prověřil. Další dva se hlásí o slovo. A sice kolega Geyer. Já jsem to pochopil tak, že OHIM se sejde s delegací v Madridu a jak to tedy eh, chápu z těch příprav, má to svůj důvod, protože cesta do Alicante je logisticky obtížná. Protože jak kolegyně Gressle řekla, mají tedy také pobočku v Bruselu, tak se můžeme o tom výsledku pobavit. A já si myslím, že by záležitost potom byla vyjasněna. Takže Teď tedy máme program. O tom se ještě poradíme. A radili jsme se o tom už ve výboru. Sestavili jsme si také seznam priorit v našem výboru. Když jedeme tedy do Španělska, tak si nebudeme ten program ještě více naplňovat podle mota že bychom příliš potom tu organizaci zkomplikovali. To by nebylo ve smyslu naší politické agendy ani těch organizačních záležitostí eh, v rámci sekretariátu, protože by se potom museli o to všechno postarat. Děkuji kolegovi Gajerovi. Já eh, si myslím, že je to opravdu velice zajímavý program a děkuji všem v sekretariátu, kteří ten program připravili. Mnohokrát děkuji. A nyní se hlásí o slovo kolegyně. Další kolegyně? Děkuji, pane předsedo. Já eh, jsem chtěla hovořit hned o několika věcech. Chtěla bych, aby to bylo naprosto jasné. Jedná se o cestu do Španělska, tady se zdůrazňuje Valencie, ale nezapomínejme, že se také budeme bavit o eh, Andaluzii a Castile La Manche. Eh, takže se v žádném případě nesoustředíme výhradně na Valencii. V minulosti, já si vzpomínám totiž na takový návrh z OMI, Eh, o kterém jsme již diskutovali. Eh, ti zástupci eh, OMI nejedou do Madridu, ale do Valencie. To je proto, aby pan Gajer věděl jasně, kdo jede kam. Myslím, že je to dobré se podívat přímo do terénu na některé projekty, ale zároveň nejde o to, abychom prostě jeli do Španělska a tam nějak vypadali vypichovali či tlačili na e, společenství ve Valencii, nějak ho kritizovali, jdeme se podívat na místo, jdeme se seznámit s těmi projekty i s lidmi a e, myslím, že je také dobré se podívat e, na, na všechno, na to, co funguje i na projekty, kterým se třeba tak úplně nedaří. Myslím, že je vždycky dobré si udělat co nejsouhrnější představu a chci zdůraznit, že toto je cesta do Španělska a ještě jednou eh, budeme se zabývat velmi komplexními eh, tématy, které mají co dělat se eh, Valencí, ale také s Kastý. Děkuji za tuto připomínku, to je zcela správné. Členská země se jmenuje Španělsko a jedeme do Španělska. Takže takhle to je výborně. Na tomto místě bych nechtěl zapomenout vyslovit dík, dík komisi na naší schůzi, dnešní schůzi máme také pana Majráteho, kterýho bych chtěl srdečně uvítat. Velice mu děkuji za přítomnost a pokud si přeje eh, něco sdělit z hlediska komise, tak mu uděluji slovo, nebo pokud má ještě nějaké připomínky k stávajícímu programu. Takže teď vás prosím, abyste nám to sdělil. Ještě jednou děkuji a vaš, děkuji také vašim spolupracovníkům za velkolepou podporu. Well, thank you very much. Uh, Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci říct, že jsme eh, poskytli už eh, takový briefing, eh, který byl co možná nejvíce vyčerpávající. Myslím, že během návštěvy budete mít celou řadu příležitostí se seznámit s otázkami ohledně implementace jednotlivých programů v celém Španělsku. Dovolte, abych vám nejprve řekl takových pár obecnějších eh, věcí eh, ohledně toho, co jsme vám eh, poskytli. Nejprve vám chci připomenout, že Španělsko je <clears throat> největším příjemcem od roku 89. Je to 170 milionů eur, které byly do Španělska poslány od roku 1989 a je to 4 e, až 5 miliard pladeb každým rokem, které směřují do této země. Další výrazný charakteristický rys je, že tyto prostředky jsou spravovány na ministerstvu financí Španělska centrálně a e, potom je tam 145 e, zprostředkovatelských e, agentur či státních orgánů. A ještě k takovému tomu celkovému přehledu chci dodat, že v minulosti, v tom předchozím období, Eh, docházelo k velice závažným přestupkům, především v oblasti veřejných zakázek. Víte, že ten zákon o veřejných zakázkách nebyl úplně v souladu s tou nižší legislativou na té úrovni eh, regionální, ale tyto věci se eh, zlepšily, i když určité problémy stále ještě přetrvávají a právě proto Evropský účetní dvůr a Evropský Evropská komise o nich hovoří. Ale chci znovu zdůraznit, že obecně se ta situace zlepšila. Většina e, problémů už jsou teď vlastně, je vlastně už teď detekována těmi kontrolními orgány na národní a regionální úrovni v eh, komise přijala určitá opatření, například přerušení pladeb, pozastavení pladeb eh, v loňském eh, roce, to bylo 13 zprostředkovatelských orgánů, ne na té nejvyšší úrovni, tam tedy byly shledány problémy a dnes v letošním roce to bylo na úrovni devíti těchto zprostředkovatelských orgánů. Ale zase musím předeslat, že nehovoříme vždy o systémových Eh, pochybeních, někdy jsou to izolované eh, nedostatky, jednotlivé izolované kroky, které eh, neodpovídají legislativě. Pak samozřejmě komise provádí různé následné kroky formou auditů a koordinačních setkání tak, aby bylo zajištěno, že jsou ty chyby napraveny a zahlazeny důsledku toho jsme potom mohli provádět eh, částečné platby, neznamenalo to, že jsme úplně platby přerušili a eh, výsledkem těchto eh, aktivit bylo, že tady dochází k vyšším a k vyšší míře těch, těch opravných eh, opatření a jejich, eh, jejich pozitivního dopadu. Už jsou tady tři regiony, kde Evropský účetní dvůr eh, identifikoval problémy v roce 2010 a mezičase byly přijaty některá korektivní opatření a situace, jak jsem již řekl, se zlepšila. Neznamená to nicméně, že je vše úplně vyřešeno, ale vnímáme tady určitá zlepšení ještě jednu věc závěrem. V programu budete mít také možnost se setkat s ústředními orgány, s ministerstvem financí a s tím Eh, hlavním orgánem, který má na starosti zprávu evropských eh, fondů a tam patrně bude ta nejlepší příležitost položit eh, ty nejrůznější dotazy k zprávě finančních prostředků. Třetího dne budete mít možnost se setkat s orgánem pro audit, který je jedný, jeden centrální, i když má ty regionální složky a tam rovněž bude možnost se seznámit s tím, jak tento orgán funguje, a jak řeší ty jednotlivé problémy, které byly identifikovány buď na té národní úrovni, anebo Evropskou komisí. Takže toto je z naší strany jenom takové, taková stručná informace k tomu programu ve Španělsku. Děkuji vám za tento briefing. A také to ukazuje, vybrali ty regiony, dává to smysl, teď jsou tady nějací kolegové, kteří chtějí slovo, prosím, paní kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také poděkovat zástupci komise a celé komisi, které nám opravdu hodně, kteří nám opravdu hodně vyšli vstříc při přípravě programu. Děkuji za ta vysvětlení. Mám jeden dotaz ohledně těch eh, zakázek, státních zakázek a veřejných zakázek. Chtěli bychom vidět, na eh, které úrovni bylo přijívat toto rozhodnutí, protože co se týče těchto smluv, eh, tak je tady vlastně eh, taková jsou tady tři různé úrovně, místní, regionální a národní. Komise navrhla určité kroky za, zvýšením, eh, za účelem zvýšení transparentnosti a mě by zajímalo, na které úrovni byly identifikovány ty problémy. Děkuji a vidím, že se hlásí ještě paní kolegyně. Gresle, prosím, máte slovo. No, to je dobře, my to pána známe dobře, protože se také zúčastnil naší diskuse delegace do Lakvily a když srovnáme Itálii a Španělsko, tak na to souvisí tolik s tím, že obě jsou na špici nesrovnalostí ve strukturálních fondech příštích des- minulých deseti letech. Španělsko něco více než Itálie. Nicméně je to opravdu téma, kterým bychom se měli zabývat a velice mě těší, že slyším, že už se situace zlepšila. Zajímalo by mě, od kdy a co přesně se zlepšilo. My už vidíme po deset let vysokou chybovost a bylo by dobré, kdyby už eh, tomu také se zaujalo stanovisko, kdyby se řeklo, jaké zlepšení nastalo a proč komise už deset let s takovou oslí trpělivostí to toleruje. Děkuji. Děkuji. Jsou nějaké další otázky z pléna? Nikoli. Takže, pane Márate, Požádal bych vás o odpověď na otázky, které zazněly. Well, um... Ano. Eh, Pokud mohu eh, k tomu prvnímu bodu zadávání zakázek, eh, rád bych dal slovo kolegovi z oddělení pro audity, který je patrně tím, kdo vám to nejlépe vysvětlí. Thanks. Děkuji za to, že mám příležitost eh, tady říct pár slov eh, o tom, jaká zlepšení jsme ve Španělsku zaznamenali. Bylo to v roce 2005, když jsme zaznamenali první e, velká závažná pochybení. V roce 2006 jsme začali realizovat takový akční plán společně se španělskými orgány, abychom zlepšili zprávu e, a řízení těch finančních e, toků a napravili chyby, ke kterým došlo v zadávání veřejných zakázek a v různých smlouvách. Šlo o to modifikovat ty smlouvy, a také na e, vypustit některá nezákonná e, kritéria při selekci jednotlivých subjektů. E, tento akční plán pak komise implementovala v roce 2007 a 2008 a v roce 2009 vlastně víc jak 2,5 miliardy eur byly byly v důsledku tohoto akčního plánu eh, získány zpět eh, z těch jednotlivých eh, operací. Španělé dále přistoupili k určitým změnám v legislativním rámci v legislativních normách a myslím si, že to úplně nejdůležitější, eh, co eh, Španělé přijali pro programovací období 2007 až 2013, eh, je zavedení ustanovení v, v těch selekčních pravidlech ohledně modifikace smluv a pro stávající programovací období prakticky už nezaznáme, nezaznáme nezaznamenáváme žádné e, prostě e, žádná pochybení ve smlouvách. A e, viděli jsme celou řadu těchto smluv. Takže jaká, jaké typy smluv jsou dotčeny těmito změnami? Tady jich je celá řada, které jsou nasměrovány tedy k těm příjemcům, pak jsou to smlouvy ohledně těch stropů, které jsou e, přijímány na, nebo vydávány na e, evropské úrovni. Ale musím říct, že ty chyby byly zaznamenány v obou e, případech původně. Děkuji vám. Ja, Já bych chtěl ještě s dovolením něco dodat k otázce, kterou položila paní Gresle. Já si myslím, že je opravdu obtížné srovnávat Itálii a Španělsko, protože se jedná o dva odlišné systémy. Je pravdou, že v Evropském účetním dvoře se tyto země ve zprávách objevují eh, poměrně často. Jsou to dvě velké země, dva velcí příjemci, eh, proto jsou také předmětem auditu každý rok a e, víme o těch chybách, které byly zaznamenány. Co se Španělska týče, tak e, dochází ke zlepšením v tom smyslu, že ve Španělsku existuje samostatný nezávislý e, účetní orgán, který detekuje většinu problémů, což není až tak všude ten případ a proto tedy tento orgán může přijímat konkrétní rozhodnutí a zajišťovat, aby byly přijaty eh, ty kroky, aby se realizovala eh, nápravná opatření. Já se domnívám, že to je ten hlavní rozdíl. Proto eh, vidíme právě značné změny k lepšímu ve Španělsku. A všechny ty výsledky jsou Národním účetním dvorem vlastně eh, sdělovány Evropské komisi. Takže máme velký přehled. Děkuji vám. Myslím, že vám můžeme tedy poděkovat a uzavřít toto téma pro dnešek. Ještě jednou děkujeme a eh, budeme tedy očekávat tuto cestu do Španělska. Děkuji, uzavírám tento bod programu. Dostáváme se k dalšímu bodu našeho programu. A to je zvláštní zpráva v rámci prostupu udělení absolutoria a týká se to otázky rybářského loďstva. Dovolte mi, abych nejprve vyzval paní zpravodajku Martu Andreasen, aby nás seznámila se svým stanoviskem. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Název této zprávy eh, je následující. Jak přispěla opatření Evropské unie k přizpůsobení kapacity rybářského loďstva dostupným rybolovným právům? Jednoduchá odpověď eh, je ta, že ta opatření nepřispěla k realizaci tohoto cíle. Evropský účetní eh, dvůr eh, také eh, se k tomuto vyjádřil a probral opatření Unie i členských států. Tady jde o udržitelnost rybolovného procesu ale tady prostě zároveň nedošlo k tomu, co bylo, co bylo původním cílem. Eh, došlo ke ztrátě na 100 tisíc pracovních příležitostí a 1,7 miliard eur byla od roku 2002 eh, vlastně eh, promarněna co se týče tedy lodí, které musely být zrušeny. Jaké je teď eh, určení odpovědnosti komise? Komise prostě nedokázala definovat a kvantifikovat eh, eh, ty rybolovnou kapacitu. Za druhé, E, jsou tady e, prostě nedostatky v rybolovných právech, e, která prakticky neexistují. Za třetí tady nejsou žádná jasně stanovená pravidla pro uvolňování lodí z celého rybolovného systému. A pak je to ještě otázka aktualizace registru, rejstříku lodí rybolovných eh, plavidel. Já v zásadě souhlasím s nálezy Evropského účetního dvora, ale šla bych ještě dál eh, a odmítla bych udělení absolutoria komisi za rybolovnou politiku jako takovou. Nemyslím si, že je možné tuto politiku reformovat. Také bych chtěla eh, doporučit, aby společná rybolovná politika přestala existovat, protože nepřináší žádnou přidanou hodnotu a tato oblast by měla být ponechána členským státům. Kolegin. Děkuji vám, paní kolegyně Andreasen, takže zahajuji rozpravu k tomuto tématu. Než dám slovo panu Lazaro z účetního dvora, a případně pokud máte otázky, tak zde máme i zástupce komise, ale nejprve bych dal slovo kolegyni Ivanově. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vlastně musím hovořit jménem kolegy Fielnera, který zde dnes nemohl být. Chtěla bych poděkovat kolegyni Andreasen za zprávu a také účetnímu dvoru za velice zajímavou a relevantní informaci. To je vše, děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan kolega Gajer. Ano, dovolte mi, abych já poděkoval zpravodajce a účetnímu dvoru. Je to kritická složka, je to právem nahlíženo kriticky, otázka společné rybolovné politiky EU. Já souhlasím se spravodajkou, že účetní dvůr nám zde dává podněty k tomu, kde bychom měli začít pracovat tak, aby tento nástroj byl pro společenství cenějším. A momentálně probíhá reforma společné rybolovné politiky a proto je také na čase to učinit. Proto ta zpráva účetního dvora není cená jenom jako sama o sobě, ale je cená také tím, že přichází právě nyní. Protože nyní můžeme lépe vyformulovat jednotlivé nástroje, aby byly účinnější. Já také sdílím e, názory Evropského účetního dvora, ale nesouhlasím se s pravodajkou v tom názoru, že by zde mělo dojít k nějaké renacionalizaci. V příslušném výboru velice bolestivým způsobem diskutujeme o rybolovných kvótách, o tom, jaké to má dopady pro jednotlivá odvětví rybolovu v členských státech, například pro moji frakci je to velice bolestivý proces, protože ti, kdo se zabývají životním prostředím, nahlížejí problematiku úplně jinak než ti, kdo pocházejí z regionu, kde se provezuje rybolov. Nicméně to je prostě proces, kterým si projít musíme. A poslední prostředek, který by tento konflikt vyřešil, by byla renacionalizace. To by jistě vedlo k tomu, že tam, kde lze rozšířit flotily, budou rozšířeny a potom se tyto flotily vydají na širé moře a budou neomezeně lovit. Ono to možná přechodně bude znamenat stipulaci rybolovu, ale už to nebude trvale udržitelné. Budou-li všechny ryby vylovené z moře, tam tak už pak nebude co lovit. A je to také z ekonomického hlediska nepochopitelné, z ekologického také ne a z hlediska trvalé udržitelnosti už vůbec ne. Takže nástroj renacionalizace je něco, co moje politická frakce v této věci rozhodně odmítne. Děkuji. Ano, děkuji vám. Jsou nám k dispozici pozměňovací návrhy, nám také k dispozici zpráva. Já bych není dal slovo zástupci účetního dvora, aby se vyjádřil k těm otázkám, které zde zazněly. Pane Lazaro, chcete se ujmout slova? Prosím, máte možnost. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já už jsem vlastně 9. února letošního roku učinil prezentaci e, jménem účetního dvora zde v tomto výboru a nemám k tomu až tolik e, co dodat, ale jsem připraven odpovědět na vaše případné dotazy. E, rovněž bych chtěl říci, že Evropský účetní dvůr má za úkol upozorňovat legislativní orgány na problémy, které mohou existovat eh, při eh, výkonu eh, opatření souvisejících s užíváním evropského rozpočtu. A my tedy na určitých konkrétních důkazech prezentujeme problémy, které jsme zaznamenali a na základě těchto konkrétních údajů také předkládáme závěry a doporučení. Takže my samozřejmě e, nepřicházíme s žádnými politickými návrhy, ale jsme velice rádi, že e, máme možnost e, upozornit na určité problémy a diskutovat společně s vámi, jak je řešit. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Ano, účetní dvůr zamířil pozornost parlamentu na tuto důležitou otázku i za využívání prostředků z rozpočtu. Teď je otázka, co jsou správné politické důsledky, které lze vyvodit eh, z těchto zpráv, respektive které je nezbytné vyvodit z těchto zpráv. Nevím, kdo je zde za komisi, ale prosím, pokud eh, byste se mohli představit, bohužel sekretariat mi nemohl předat vaše jméno, takže dávám vám slovo zástupci komisi, aby se vyjádřil. Oui, merci, monsieur le président. Ano, děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Dominik eh, Levie a již 20 let pracuji, pracuji v DG Mare a eh, teď jsem byl nedávno eh, učen, abych se zabýval následnými kroky při implementaci nařízení EFD e a, a také eh, byl takovým jakoby styčným důstojníkem mezi eh, komisí a vaším výborem v této oblasti. Eh, k otázce, kterou jste mi položil, dovolte, abych nejprve poděkoval za možnost, že máme tady příležitost se vyslovit a Pokusím se velmi stručně odpovědět na čtyři věci v bodu 12 zpra, Vodajovy zprávy a také k bodu 13, který se vztahuje k znárodnění společné zemědělské politiky. K tomu se již vyjádřil jeden člen vašeho výboru. K těm čtyřem doporučením eh, Evropského účetního dvora já se tedy budu zabývat eh, opačným, eh, v opačném sledu těmito doporučeními, eh, protože jdeme od krátkodobých k dlouhodobým doporučením. Nejprve je to otázka tedy E, toho, e, té aktualizace registru rybářského loďstva. To je možno učinit velice rychle. Tady samozřejmě e, jde o to, aby členské státy pravidelně aktualizovaly tento rejstřík, aby to také hlídala komise. A pokud nějaký projekt je financován tímto nařízením ERF eh, a týká se eh, prostě lodě, která není v rejstříku, tak je platba okamžitě přerušena. Druhá, trochu dlouhodobější věc eh, se týká realizace modernizace toho rybářského loďstva bez zvýšení eh, a jde o zvýšení efektivity eh, eh, těch rybářských plavidel. To znamená zvýšení schopnosti vytáhnout rybu z vody. Tento bod byl bohužel špatně pochopen v celé řadě států. Došlo tam k malému pochybení při překladu a e, musím říct, že na základě toho došlo i k pochybení při výběru e, projektů a Evropský účetní dvůr toto identifikoval a e, také to bylo důvodem, proč komise následně přijala akční plán. Nejprve e, šlo o to přijmout výklad, který je z právního hlediska e, přijatelný ohledně tedy efektivnosti, efektivity eh, toho rybolovného procesu a eh, tedy o, co se týče jeho kvality, která musí mít eh, navrh před kvantitou a následně musí samozřejmě členské státy respektovat podmínku, když dojde k modernizaci loďstva, nezvyšování tedy té kapacity a je třeba, aby tady existoval mechanismus, který by zajišťoval, že všechny nové projekty budou tuto podmínku respektovat. To se realizuje, není to ještě všechno hotovo pro některé členské státy, to znamená obrovské množství práce, protože se jedná o tisíce projektů, které je třeba zkontrolovat a je třeba spustit tedy určitý ten kontrolní mechanismus, což si samozřejmě vyžaduje i finanční prostředky. Třetí bod Třetí doporučení se týká transferu rybolovných práv a to jde rukou v ruce s modernizací. Tady už se vlastně dostáváme do té oblasti dlouhodobých opatření a e, vztahuje se to ke všem těm opatřením či návrhům, e, která se, e, které se týkají nového fondu nám, pro námořní záležitosti a rybolov, což je projekt, který je teď předmětem diskuze zde v Evropském parlamentu. A jde o to, aby modernizační projekty byly skutečně, co se loďstva rybolovného týče, byly skutečně takovými projekty, které umožňují jistější rybolovní eh, rybolovný proces, eh, bezpečnější eh, rybolovný proces, protože rybářská profese je nejnebezpečnější ze všech, které v Evropě existují a úmrtnost je skutečně značná, nejvyšší eh, přes všechna opatření, která jsou prováděna a eh, je tady vnímáno jako nutné zlepšovat i nadále eh, pracovní podmínky a bezpečnost a udržitelnost rybolovu. A poslední bod je redukce kapacity ve eh, zprávách eh, eh, to není až tak zdůrazněno, jak by mělo být. Návrh tkví v tom zrušit možnost využívání komunitárních prostředků pro snižování kapacity, což je zcela v souladu s doporučením účetního dvora. <clears throat> A teď samozřejmě, co z toho bude vyplývat, to bude výrazně ovlivněno doporučením právě vašeho výboru v této oblasti. Chtěl bych ještě vystoupit k jedné věci, k poslednímu bodu, je to pod 13 zprávy paní Andreasen, kde je vlastně uveden návrh eh, znovu znárodnit eh, rybolovnou eh, politiku a uzavřít tu evropskou společnou politiku. Tady bych si dovolil zdůraznit tři věci. Za prvé, zpráva účetního dvora, Evropského účetního dvora se týká pouze jednoho aspektu rybolovné politiky. Jde o takzvanou osu 1 v tom příslušném nařízení, to znamená, jsou to všechny formy podpory podpory e, rybolovnému loďstvu. E, e, jedná se tedy o podporu v, při modernizaci, při různých krocích směrem k tedy při vyřazování pravidel a tak dále. Takže tady se jedná o 2,3 miliard, které jsou eh, pro, eh, naprogramovány eh, na, ten, na tuto osu, to je zhruba těch 30 Takže zpráva Evropského účetního dvora se týká pouze jedné části těchto 3 a zdůrazňuje určité pochybnosti, které byly také Evropskou komisí převzaty při koncepci rybolov úsporné politiky. Četní dvůr neříká, že je třeba osou jedna zrušit, natož rušit celý ERF ukazuje pouze na určité problémy, které mohou existovat a potíže, které existují s některými strukturálními fondy, e, neznamenají, že se hned navrhuje e, vypustit takovéto politiky, ať už se jedná o regionální či sociální. Takže tady se dostáváme eh, rychle do situace, kdy problémy v, jednom specific, v jedné specifické oblasti určitého fondu v té ose 1 e, by znamenaly návrh rušení celého fondu a dokonce e, z rušení všech dalších e, těch oblastí rybolovné politiky, ať už se jedná o konzervaci, ať se jedná o transformaci, ať se jedná o oblast podpory těch Eh, územních celků, kde je hlavnou, hlavní eh, obživou právě rybolovná činnost, eh, kde se tedy jedná o podporu udržitelnosti sociální i ekonomické. A tady bych se domníval, že by se jednalo tak trochu o vylévání dítěte i s vaničkou a e, určitý jeden, e, určitá jedna oblast rybolovné politiky by se stala důvodem pro e, zrušení celé rybolovné politiky. A tady si myslím, že je třeba zdůraznit ještě jednu věc. Nemůžeme nevidět skutečnost, že nová nacionalizace rybolovné politiky by nás mohla dovést k situacím, které by byly mnohem závažnější, jak to také zdůraznil jeden člen Kokobu E, a to v celé řadě oblastí, e, i včetně e, zvyšování kapacity při chytání ryb. Takže to jsem chtěl říct závěrem. Děkuji zástupci Evropské komise. Ono je podle mého názoru důležité, abychom se zde v tomto výboru mohli ujistit také o tom, že nám jde prostě o to, že peníze evropských daňových poplatníků jsou používány pro správné cíle a to účinným způsobem, to znamená co nejšetrnějším způsobem. To je náš základní směr, o který nám jde. Různé cíle jednotlivých frakcí a názorové rozdíly, to je naprosto jasné. Komise také zmínila určité body, že zde existuje určit ta plauzibilita té renacionalizace to bylo také základem určitých usnesení zde v parlamentu, nicméně jsou i kolegyně a kolegové, kteří na problematiku nahlížejí jinak. Pro nás je důležité, že zprávy účetního dvora mají vést k e, účinnějšímu využívání prostředků a že se toho aktivně musí chopit komise a ve spolupráci s jednotlivými státy pracovat na tom, aby Eh, problémy a nedostatky, na něž bylo poukázáno, byly co nejrychleji odstraněny. To je totiž v zájmu všech. A nyní má slovo zpravodajka, aby se vyjádřila na závěr. Prosím, paní Andráse, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych připojit několik poznámek. Takže bylo tady řečeno, že pan Gajer je proti renacionalizaci, ale to by umožnilo dále, další růst. A každá jednotlivá ryba by byla v podstatě vylovena až do té poslední ryby, ale každá jednotlivá ryba je potom vylovena. To tedy neznamená, že by to nacionalizace ještě zhoršila tuto situaci. V minulosti neexistovala žádná společná rybolovná politika a jednotlivé státy měly své vlastní rybolovné politiky a fungovalo to dobře. Proč teď musíme zavádět nějaký systém, který nefunguje tak dobře? Komise říká, že účetní dvůr se vztahuje na jeden aspekt společné rybářské politiky. To souhlasí 30 souhrného rozpočtu, tedy plyne do této společné eh, politiky rybolovu a účetní dvůr teď neříká, že bychom to měli škrtnout. Ale existují tady určitá čísla, o kterých se hovoří. Já jsem řekla, že 90 Eh, tedy té eh, rybolovné populace je v podstatě nadměrně odloveno. Mnohé, mnohá pracovní místa byla v podstatě zrušena a já si myslím, že je na čase, abychom skutečně tuto politiku změnili. A to posuzujeme ve světle absolutoria. Absolutorium je zaměřeno na minulost, nikoliv na budoucnost. Bude tady očekáván velký počet odpovědí, eh, pokud se jedná o budoucnost společné rybářské politiky. To je samozřejmě otázka budoucnosti a my musíme hovořit o tom, jak utvářet naši budoucnost. Ano, můžeme nyní tedy uzavřít tento bod našeho pořadu jednání. Tím jsme se dostali na konec eh, dnešního dopoledního jednání. Já bych chtěl ještě říci, že dnes odpoledne se budeme zabývat také budoucí prací, eh, prací účetního dvora a já přerušuji eh, naši schůzi až do 15 hodin odpoledne, kdy budeme pokračovat se slyšením. Zatím vám děkuji.